Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I uh, just uh, ask you to adopt the agenda, could I just check... Když vás požádám, abychom schválili program, tak bych mm, uh, se chtěl zeptat, jestli všichni máte hlasovací kartičky. Pokud ne, tak pošlete asistenty nebo že to nějak zajistěte, vy nemáte. Takže je-li to v pořádku, všichni mají hlasovací kartičky. Dobrá, můžeme začít se e, zasedáním e, přijetí pořadu jednání. E, rád bych se nejprve omluvil za našeho předsedu, který je ve Washingtonu s transatlantickým, v rámci transatlantického dialogu a první místo předseda rovněž se nemohl dostavit. Takže proto budu já předsedat tomuto zasedání, pokud s tím všichni souhlasí. Já jsem se jist, že souhlasíte, protože žádnou jinou možnost nemáte. Rád bych chtěla, abyste si poznamenali, že bod číslo 7 na programu, tedy ad hoc delegace do Záhřebu, e, toto se nebude konat. Místo bodu tomuto bodu. E, je to nový, e, nový vývoj v oblasti veřejných zakázek. To bylo původně plánováno na 10. prosince, tak povedeme první diskuse k tomuto tématu. A e, potom k bodu ostatní e, názor nebo stanovisko našeho výboru k programu interparlamentní e, delegace a její návštěvy v roce 2010. O tom se bude diskutovat teď. Chápu, že všichni dostali dopis od sekretariátu a jenom byste měli se postarat, měli bychom vědět, že je to klíčová otázka, měli bychom se v této věci dostat k nějaké dohodě. Pokud nejsou žádné námitky, tak um, můžeme považovat tento program za schválený. Dobrá, děkuji. Item... Ehm, bod číslo dvě, sdělení předsedy seznam ehm, veškeré ehm, korespondence, která byla obdržena do dneška, je e, obsažen ve složce poslanců. Poslanci, kteří mají eh, zájem, mohou poslat své otázky sekretariátu. Rád bych vás také informoval o tom, že eh, zasedání výboru bude na televizi, na webstreamu a bude to eh, v rámci zasedání in kamera, neveřejného jednání. A konečně bych rád zdůraznil, že toto bude naše první setkání pod hlavičkou Lisabonské smlouvy. A toto Eh, ještě posílilo, která posílila naše kompetence eh, i kompetence našeho výboru. Já si musím teď být opatrný, protože eh, bych tady mohlo dojít takové ale dohodě, ale protože teď mluvím jako předseda výboru, tak doufám, že má strana mě tady podpoří. Je to zvláště šťastný den pro náš výbor. <laughs> Takže jedná se o společnou obchodní politiku. Je tady nová kapitola eh, v parlamentu a myslím si, že to bude velmi zajímavý nový program pro tento výbor v budoucnosti a chtěl bych vyzvat všechny, aby naplno využili svých eh, kompetencí. Později ještě požádám komisi, doufám, že tady budeme mít mezi sebou zástupce komise a budeme moci o, eh, s ním o tom diskutovat. A doufám, že se trošičku více vyjasní eh, to, co bude přináležet tomuto výboru. Protokol byl rozdán. A jestli dovolíte, tak um, um, chci ohlásit, že tento zápis byl schválen na konci, bude schválen na konci tohoto zasedání. Takže budou-li nějaké otázky k tomuto zápisu, tak uh, vzneste tyto otázky během zasedání nebo teď po nějaké konkrétní uh, dotazy. A jak jsem řekl, uh, na začátku zasedání byste se měli ověřit, jestli máte s sebou své hlasovací kartičky. Budeme mít eh, spoustu času. Můžeme tedy prosím přejít k bodu číslo 4, druhá revize dohody o partnerství mezi zeměmi AKT a ES, takzvaná dohoda z Kotonu. Chtěl jsem požádat zdali by mm, zpravodaje nebo lidé, kteří se to účastnili, chtějí ještě při hlasování něco k tomu dodat. Pan Morera tady není. Nějaký stínový zpravodaj, který by si přál toto okomentovat před hlasováním? Dobrá. Takže se můžeme, můžeme přejít k hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1. Eh, kdo je pro? Kdo proti? Um, zamítnut. Po odstavec 2, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Odstavec 2, pozměňovací návrh 3. tak to neodpadá, protože dvojka nebyla schválena, takže pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Odpadá. Odstavec 3, pozměňovací návrh 4. Chápu, že pozměňovací návrh 5 bude zkombinován se čtyřkou, takže hlasujeme Dobrá. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Schválen. A teď pětka bude propojena s um, čtyřkou. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Odstavec 4. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Budete to mít pak před sebou. Chcete, aby to bylo přečteno, Danieli? Všichni jsou takto s tím spokojeni, dobrá. Ústní pozměňovací návrh um, z frakce PPE. Kdo je pro? Proti? Přijat. Takže teď máme pozměňovací návrh 6, ten odpadá. Pozměňovací návrh 7. Tady máme žádost o, mm, ze socialistické frakce mm, o oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Druhá část. Zamítnuto, promiňte. Tak druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Druhá část. Eh, odstavec 6, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Odstavec 7, pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, na to jsem se zapomněl zeptat, na to, kdo se zdržel, ale není tady nikdo, kdo by se zdržel hlasování, zamítnuto je to. A konečné hlasování k návrhu stanoviska, toto bude jmenovité hlasování. Kdo je pro? Je to jmenovité hlasování. Dobře. Nejsme ve spěchu. Takže. Bylo to schváleno? Promiňte. Pane předsedo, já bych se chtěl zeptat, zdali je možné říci, že jsem pro, nemám sebou, u sebe kartičku, dobrá. Jedenáct plus jedna, protože tedy dvanáct hlasů. Vaš, váš přístroj také ne, nefunguje, jste pro, zdrželi jste se, dobře. Takže to jsou tři, kteří se zdrželi. 12 pro. Řekli jsme to tak? Ne. Tak, 12. 12 hlasů. Tak okamžik. Jak vypadá situace? 13. Tak 11 plus 1, takže 12 hlasů, 9 eh, pro, 2 eh, se zdrželi. 10 pro. 10.02. Tak to byla má chyba. Další hlasování. Návrh stanoviska předložený. Tak, promiňte ještě jednou. To je... To hlasování bylo ukončeno. A teď pětka. a sice nástroje na ochranu obchodu. Teď se dostáváme k bodu, eh, který se týká ehm, ochrany obchodu a příslušných případů. Hlavní případ, který, na který byla naše výbor um, upozorněn, jsou antidumpingové předpisy týkající se některých typů obuvi z Číny a Větnamu. Myslím si, že to bylo dobře zdokumentováno eh, v téměř všech nebo ve většině dokumentech mm, už jsme o tom dostatečně diskutovali na tomto výboru. Ehm, byly tady eh, vyhledný názor eh, eh, předložit tyto předpisy komise a rada. Teď nastal teď čas ehm, na revizi těchto opatření a jejich trvání ehm, výjimečně bylo omezeno na čistě na dlouhé dva roky. A e, tatáž odchylka, e, proti tomu se postavili poslanci v roce 2006 e, a to bylo pak znovu nastoleno během této revize. A tady je smlouva Lisabonská, která by mohla, může navrhnout, že nastal čas k tomu, aby nástroje na ochranu obchodu v Evropské unii byly transparentními nástroji, a které budou podléhat právu a nebudou v rozporu Eh, contradict. budou eh, v rozporu k se zájmy eh, jednotlivých členských států. Promiňte. Takže toto neznamená, že EPB by se mělo zbavit těchto nových přívlastků, že bychom místo toho to měli používat způsobem, který by byl realistický a nastane čas, kdy budeme diskutovat o budoucnosti nástrojů na ochranu obchodu v Evropské unii. Rád bych jenom chtěl vyjádřit eh, přání, že eh, výbor by chtěl bez dalších prodlev eh, bych chtěl, aby, byl, aby byl předloženy veškeré dokumenty, tak aby Eh, členské státy eh, mohly eh, také pracovat v tomto výboru ad hoc. Rád bych se vrátil k těmto případům. Komise tady předloží úplnou srozumitelnou prezentaci jednotlivých případů a také, implikam, také dopady na budoucí nástroje na ochranu obchodu v Evropě. K tomu musím říct, že všichni nebo mnozí z nás tady v místnosti už jsme eh, slyšeli Kristofra Felněra, který o této otázce diskutoval. Ano, je to velice významné pro Evropskou unii, protože ať padne jakékoliv rozhodnutí. Já jsem vždycky měl pocit, že bychom měli být otevření a eh, féroví v tomto výboru a měli bychom ty, to pocity takto vyjadřovat. Zjevně zájmy členských států převážily v některých případech nad nástroji na ochranu obchodu. A já doufám, že Eh, že komise k tomuto předloží pevné stanovisko, že také vyjádří eh, sem názory, pocity jednotlivých eh, členských států a teď dostává slovo zástupce komise. Stefane. Um, Děkuji, pane předsedo. Víte, že tento případ je velice složitý Už tady máme kalendář pro regionální šetření a zkoumali jsme také to, čemu se říká expiry view, tedy opatření, která musí být přeskoumána a musí se zjistit, zdali je uplatnit na další období. Je to případ, který byl zkoumán podrobně s ohledem na všechny aspekty případu s tím, zdali byl dumping zjištěn, anebo zdali v rámci nařízení, o kterém mluvíme, pokračoval tento dumping. A zdali skutečně došlo k nějakému eh, porušení, zdali to bude pokračovat. A Čím více jsme zkoumali aspekty komunitárního zájmu, A v zásadě zjištění byla schromážděna do dokumentu o 86 stránkách, který asi nebude potřeba představovat podrobně, ale zjištění byly následující. Ať jsme se na to dívali z jakéhokoliv pohledu, tak jsme zjistili pokračování dumpingu a víte, že existují metody, které VTO smlouva předpokládá pro které tvoří základ pro identifikaci dumpingu, ale tyto metody metod Analog Country a také další indikátory, ale ať jsme to brali z jakéhokoliv pohledu, tak jsme zjistili, že dochází k pokračování dumpingu. No a pak jsme také zjistili v rámci porušování, že dumping tohoto dovozu nadále poškozuje evropský průmysl, nicméně bylo zjištěno, že tento sektor také čelí určité výzvě přizpůsobení s tím, aby zajistil přežití právě ve světle dumpingu, přestože dumping pokračuje. Takže závěry tohoto vyšetřování byly následující bude vhodné pokračovat v uplatňování opatření na další období. Co se délky období týče, Zkoumali jsme délku a řádné načasování. Také s ohledem na ten proces úprav jsme identifikovali jako nejvhodnější nebo postačující 15-měsíční prodloužení. Přitom je třeba také se podívat na dopady na další zainteresované strany, zjistit, zdali toto opatření má na tyto další strany vliv. Mluvím zde zvláště o spotřebitelích. Bylo zjištěno, že opatření mají skutečně zanedbatelný, možná dokonce žádný účinek na spotřebitele, protože ceny pro spotřebitele se stanoví víceméně na jiném základě než na základě mm, cen pro zdroje, čili opatření, o kterých jsem mluvil, by nemělo mít žádný vliv, čili, jak už bylo řečeno, navrhli jsme prodloužení na další období, na tom se teď členské státy shodly a proces potvrzení bude u konce v rámci následujících několika týdnů. Pochopitelně my bychom mohli mluvit o takovémto případu několik dní či týdnů, ale pokud máte nějaké dotazy, tak je rád zodpovím. Má někdo nějaký dotaz, Daniel? Ano, vážený pane předsedo, vážení kolegové, toto téma už eh, na minulém zasedání eh, bylo eh, na programu a mě by zajímalo, jak se dopracovali jste se k výsledku, jaký výsledek vlastně z toho zasedání vyplynul a jak v příštích týdnech budeme, bude komise postupovat, protože jsou některé členské státy, které jsou toho názoru, že by se tento postup měl udržet. A chtěl bych vědět, jak ve výboru číslo 133 bude komise postupovat. A pak jsou to případy obovy. Tady v zásadě budeme vést takovou diskusi, že Lisabonská smlouva nějakým způsobem bude mít eh, dopady na nástroje na ochranu obchodu s obuví. Určitě je to velká otázka, protože v každé takovéto reformě bychom my jako parlament měli být začleněni do legislativního procesu, ale mě by zajímalo, do jaké míry komise v budoucnu má v úmyslu výbor, tento výbor v začlenovat do takovýchto případů antidumpingových a to je určitě cenná informace. Měli bychom být zásobováni těmito informacemi a měli bychom si vyslechnout, jak bude komise zacházet okamžitě s, těchto, s těmito antidumpingovými případy. Děkuji. Děkuji, Daniel. Děkuji, Danieli. Komise, můžete odpovědět? Dopad tohoto případu No, my jsme se snažili uplatnit pravidla velice striktně, což by podle mě mělo pokračovat i do budoucna. Uh, tento rámec byl zasazen do základního nařízení, tam je stanoveno přesně, co je třeba podniknout. Je tam uvedeno, že právě v těchto případech, kdy se jedná o protichudné zájmy, je třeba zaujmout jakési technické stanovisko, analyzovat parametry, tak jak jsou, jak v případu existují. Uh, Myslím si, že ehm, tady bylo hodně emocí a celá řada členských států, myslím, potvrdila, že nejlepší přístup k této metě je technický, že nejlepší se držet parametrů nařízení. My jsme tyto případy projednávali v parlamentu pravidelně. Pochopitelně tak tomu bude i nadále, bude to rozhodně zajímavé. A co se dalších věcí týče, myslím si, že to je součást globálního procesu, který bude řešen v rámci různých výborů a v rámci rozhodnutí kometologie. Myslím si, že tady to je nejlepší rámec pro projednávání. Doufám, že jsem vám podal řádnou odpověď na vaši otázku. Děkuji. Má ještě někdo něco? Pokud už se nikdo nehlásí, no tak bych já se obrátila na komisi s několika dotazem. Během posledních kol Německo, Malta a Rakousko se zdrželi hlasování v posledním kole, spíše než aby pokračovali v opozici. Komise, můžete uh, nám vysvětlit, proč na právě této schůzi změnili svůj názor země. A Daniel si to zná lépe, ale Německo se rozhodlo zvrátit to rozhodnutí o končení cel za 15 měsíců navzdory tomu, že komise eh, nemůže zajistit právní záruku. Je to tak? Eh, a pokud ano, jaké jaká je právní záruka tohoto eh, této pojistky. Pak jste zmínili otázku spotřebitelských nákladů. Mm, co to znamená pro spotřebitel zavedení těchto cel? Nechápe komise nebo uh, neuznává, že mnozí maloobchodníci musí absorbovat tyto náklady, aby nepřenášeli tyto náklady na spotřebitele v období finanční krize. Já se totiž obávám toho, že se nám nepodaří zajistit udržitelnost našeho obuvnického průmyslu v EU díky tomu. Je sice fajn říct, že pro zákazníky ceny nahoru nešly, ale na druhou stranu obovnický průmysl má skutečně omezený čas na absorpci, protože jinak pokud ty náklady budou nadále absorbovat, tak eh, budou muset svou činnost ukončit. Můžete reagovat na tyto mé připomínky? Ano. Já nevím, jestli Německo, Malta, Rakousko si jaksi rozmysleli nebo změnili názor. Myslím si, že se jedno, spíše jednalo o přesvědčení opatnosti našeho návrhu. Pochopitelně původní pozice je nadále v očekávání dalšího potvrzení a argumentace faktů s případem souvisejícím. Já si myslím, že jsme byli poměrně přesvědčiví v tom procesu, což vedlo k tomu, že konečně potvrdili svůj pozměněný názor, protože my se v komise opravdu domníváme, že se jedná o nejvhodnější rozhodnutí. My jsme to vysvětlovali, vysvětlovali jsme to dost podrobně, právě tento případ. Nicméně nadále existují určité otázky, které eh, lidem až do pozdních fází procesu nebyly zcela jasné. A státy často přicházejí s vlastní argumentací a já si myslím, že jedna z věcí, která nebyla jasná těm státům, které se zmiňoval, byla otázka srovnatelnosti výrobků, o kterých jde řeč. A podle toho, s kým se budete bavit, jistě těžko, eh, předložíte nějaké konečné mm, a srozumitelné jasné důkazy. My jsme říkali, že jsou to srovnatelné výrobky, ale je třeba, bylo třeba předložit nějaké fyzické důkazy, tyto byly předloženy a skutečně pozdě v celém procesu. Myslím si, že to byl jeden z rozhodujících momentů mm, pro do jejich rozhodnutí a uh, je také pravda, že dejme tomu Německo mělo za to, že by bylo vhodné, aby evropský sektor nadále pokračoval ve svém úsilí se přizpůsobit a také Německo žádalo o určitou rychlost tohoto procesu, což je věc, která musela být proskoumána poměrně pozdě, v pozdních fázích procesu a také v tomto případě členské státy dospěly právě k tomuto eh, závěru, protože se nechali přesvědčit, že tento proces přizpůsobení už započal. No a otázka dopadu na spotřebitele a na jednotlivé nákladové složky. Musím potvrdit, že pro spotřebitele to nemělo významný efekt. Naše dokumentace také ovšem vysvětluje, že dovozci především museli nést určité finanční dopady těchto cel, ale Zároveň jsme pečlivě zkoumali, a to je součást eh, komunitární analýzy, zdali by to nějakým způsobem ohrozilo podnikatelský model dovozců a mm, dospěli jsme k závěru, že přestože bude docházet k určitému negativnímu efektu, tak eh, zisková marže pro dovozce je nadále nad taková, že přežití dalších opatření umožní a proto není třeba, aby nějakým způsobem uh, trpěli. Tak když se podíváme na dovoz do Evropské unie, dovoz obovy, tak eh, produkty vlastně tvoří 7%, a za to opatření asi 7% celého trhu jistě. Nějaký negativní vliv to mít bude, ale celkově se nedá jasně říci, že by to nějak ohrožovalo aktivitu dovozců. Co se malou obchodu týče, tak dovolci asi vyvíjeli nátlak na malopodníky, aby také rozložili eh, ty náklady s tím související, ale já se vracím k tomu číslu 93%, s tím, že 93% veškeré omluvy eh, nepodléhá opatřením, takže 93% nabídky obchodu, to je poměrně z této činí tedy malou část celkové nabídky a pochopitelně malou prodejci se také musí držet um, té sféry malobchodu. Pochopitelně výroba se sice může dostat mimo EU, ale malobchod obchod ne pokud ovšem spotřebitelé si nebudou jezdit kupovat boty do Číny, což se nezdá být příliš pravděpodobně, pokud by nejeli zrovna na nějakou, za nějakou turistikou. Ano, to je dost nepravděpodobné, to je pravda. Daniel. Ano, aby tady nevzniklo nějaké nedorozumění, myslím si, že je to naprosto správné, že komise tady ještě jednou mm, prodlouží ochrana opatření, ale přece jenom by mě zajímalo po té, co Lisabonská smlouva už vstoupila v platnost, jestli jsem právní situaci pochopil tak, mm, že to bude e, právní akt, anebo to bude prováděcí právní akt, ke kterému bude muset dojít, tak aby e, tato nová antidumpingová cela budou moci vstoupit v platnost. Je to tak správně pochopeno, anebo mm, je to všechno založeno a je, lze to udělat na staré právní základně, protože budeme mít prováděcí nebo delegovaný právní akt? tak e, někdy Evropský parlament musí komisi e, nebo e, radu splnomocnit k tomu, aby tento prováděcí akt vynesla nebo schválila a pokud vím, tak jsme to neudělali, když se podívám na všechno to, co parlament v posledních sedmi dnech udělal. udělal. Takže by mě zajímalo, na jaké právní základně vůbec tato antidumpingová cla budou stanovována. We do have the legal services here, but... Máme tady právní službu, ale možná, že mi na to chtěla zareagovat komise. No, pokud je tady právní služba, tak to bych samozřejmě raději, aby odpověděla právní služba. Další řečnice? Yeah, um, we have actually právní služba. My jsme na toho odpověděli v našem právním stanovisku. Máme nařízení z roku 96, které platí i přesto, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To ovšem neznamená, že to nařízení nemůže být změněno. A pokud bude změněno, tak bude třeba ho změnit nějakou alternativní zákonodárnou procedurou a tím pádem parlament bude už spoluzákonodárcem. Ale do té doby může komise používat to nařízení tak, jak stojí v dnešní době. Takže ta jednotlivá rozhodnutí o antidumpingu jsou i nadále přijímána radou. Děkuji. Takže to by odpovídalo na tu moji otázku k té německé situaci. Jak by Německo získalo záruky o tom, že jejich antidumpingová legislativa bude muset projít radou, kterou bude muset odsouhlasit rada aby se to dostalo do antidumpingové legislativy po 15 měsících. Když vznesou takovou předběžnou otázku k tomuto, že chtějí, aby jejich antidumpingová legislativa k obuvi skončila za 15 měsíců, tak by to musela schválit Rada, žano. Ano, rozhodnutí pro antidumping v oblasti obuvy je rozhodnutí, které musí přijmout rada, takže by to muselo projít radou. Nějaké další otázky? Já bych chtěl poděkovat Stefanovi, protože on se zúčastnil mnoha jednání, které jsme měli. Byla to nepolitická jednání, soukromá jednání tady v parlamentu, kdy jsme vysvětlovali rozhodnutí komise, přestože já osobně bych s tím možná nesouhlasil, protože já jsem pro volný trh. Nicméně za tento výbor vám děkuji, že jste mezi nás přišel a že jsme o tom mohli mluvit. A vím, že komise bude mít na paměti Lisabonskou smlouvu a bude tedy velice otevřeně i nadále informovat tento výbor o veškerých svých rozhodnutích a o tom, proč byla ta rozhodnutí přijata. Takže já vám velmi děkuji, že jste přišel. Next item is item six. Teď tady máme bod eh, na pořadu jednání číslo 6. Jak víte, eh, delegace Sinter eh, byla v Pamploně ve Španělsku v listopadu. Předpokládám, že tady se neúčastnili těch býčích závodů, ale každopádně 3. a 6. 11. byli v Pamploně a o, s nadcházejícím španělským předsednictvím se diskutovalo o Lisabonu. Bylo tam také spousta společností, které exportují do třetího světa. A já dám slovo panu Kasakovi, který předsedal té misi, aby nám k tomu něco řeknu, řekl. Já vám děkuji, že jste přišel tady. Samozřejmě vy jste člen výboru, takže jste musel přijít, ale rádi si vyslechneme, co nám k tomu povíte. Merci beaucoup, monsieur Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, jak jste říkal, delegace našeho výboru, výboru pro mezinárodní obchod, jela do Španělska, nejen do Pamplony, ale také do Madridu. A tam se setkala se zástupci místní zprávy. Také jsme se setkali s ministry a generálními tajemníky a s jejich náměstky na těch ministerstvech, kterých se týká mezinárodní obchod. Během naší návštěvy jsme eh, také navštívili region eh, Navary a tam jsme se setkali s dvěma největšími společnostmi, které, které existují v Pamploně a které se specializují na otázky obnovitelných zdrojů energie. Cílem naší návštěvy bylo hlavně společně se podívat na to, jakým výzvám bude nutné čelit během příštího předsednictví, tedy španělského předsednictví, a to zvláště v oblasti mezinárodního obchodu. Já si myslím, že toto předsednictví, a to jsme všichni zdůrazňovali, španělské předsednictví vstoupí v platnost ve velmi důležité chvíli, kdy vstupuje v platnost Lisabonská smlouva A náš parlament a náš výbor se hraje velmi důležitou roli v rámci nové smlouvy, kterou máme při vyjednávání nových společných eh, dohod o mezinárodním obchodu. To je tedy věc, o které se mluvilo během našich rozhovorů ve Španělsku eh, s předsedou Navarského parlamentu, se zástupci společností a s ministry pro mezinárodní obchod v Madridu a také s ministrem pro evropské záležitosti Španělska. A můžeme říci, že španělské předsednictví se připravuje na velice ambiciozní cíl. Chce se zabývat eh, všemi těmi energetickými otázkami které jsou už nějakou dobu otevřené a kde je třeba začít konečně nějak rozhodně jednat. Jak na evropské, tak na španělské úrovni. Konkrétně se zmiňovalo jednání v rámci jednacího kola z Dauha a uzavírání s uzavírání obchodních dohod s některými zeměmi. Samozřejmě, že španělské předsednictví se bude hlavně soustředit na země Latinské Ameriky. A také se mluvilo o jednání, které proběhne v rámci té Unie pro Středomoří. Takže tohle jsou cíle španělského předsednictví a které se z mezinárodního obchodu snaží udělat takový společný nástroj pro boj proti ekonomické krizi který by nám měl pomoci nastolit udržitelnou hospodářskou obnovu a rozvinout naše obchodní vztahy se třetími zeměmi. V Navaře na nás obzvláště udělalo dojem, když jsme viděli, jak také vzhledem k tomu probíhajícímu samitu v Kodani, jak navarský region ohromně postoupil v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Setkali jsme se se španělskými podniky Laxiona, Kerkia a Emtores. Jsou to velice důležité společnosti, zabývají se hodně větrnou energií, vytvořili už asi 200 různých parků větrné energie po celém světě. A prostě viděli jsme, že navarský region dosáhl ohromného pokroku. V podstatě 50 energie v Navaře pochází z obnovitelných zdrojů energie. Jednali jsme také o tom, s jakými překážkami se musí jak ve Španělsku, tak v Evropě potýkat obchodní společnosti, když obchodují s třetími zeměmi. A jednali jsme o tom, jakou roli bychom my mohli sehrát při zjednodušování těchto obchodních vztahů s třetími zeměmi, při odstraňování překážek obchodu, aby společnosti měly možnost mít přímý skvětající kontakt se svými hospodářskými partnery. Takže já si myslím, že ta mise byla pro nás velice zajímavá a přínosná. A netrpělivě čekáme na setkání, která proběhnou tady na výboru začátkem příštího roku eh, se španělskými ministry pro obchod abychom s nimi mohli jednat o tom, jak v rámci implementace Lisabonské smlouvy budeme moci implementovat ty ambiciozní cíle, které si stanovilo španělské předsednictví. Takže to byl velice vyčerpávající popis, máte ho ve svých složkách, tam se mluví o výsledcích naší návštěvy a potom je tam také velice zajímavá zpráva, kterou sestavil parlament, která se týká cílů španělského předsednictví. pokud tomu máte nějaké otázky, tak vám na ně rád odpovím. Prosím. Um, <clears throat> thank you, Mr. Děkuji, pane Kazaku. Má někdo nějaké otázky? Já bych, vás, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste vedl tu delegaci. Bylo tam, myslím, šest, sedm členů, což je velký úspěch, protože naši poslanci často se přihlásí na mise a potom tam nejedou. Musím říct, že já jsem byl naposledy v Pamploně na býčích závodech eh, asi před 40 lety. Hodně se to asi změnilo a je jasné, že dnes bych to už neuběhl. Ale rozhodně máte pravdu, španělské předsednictví se chystá sehrát velmi zajímavou roli. Nevím, jestli k tomu chce ještě někdo něco dodat, jestli tam někdo z vás byl. Zdá se, že ne. Tak já vám ještě jednou děkuji za vaši práci, celé delegaci a bylo to rozhodně velmi úspěšné. Děkuji. A teď bychom mohli přejít k bodu 7. Možná si vzpomínáte, že v zápisu máme zprávu o delegaci do chorvatského záhřebu, která byla nahrazena. Původně byla plánovaná na 10. prosince tato zpráva. Takže se na to podíváme 10. prosince. A podíváme se na tu otázku veřejných zakázek. Na tomto výboru se hodně jednalo o veřejných zakázkách. Já jsem se účastnil jednání o mezinárodním obchodu hodně dlouho a mluví se o tom pořád. Spousta společností se vůbec nedostává na některé trhy, obzvláště v těch zemích, které mají velký potenciál pro evropský obchod. Jsou to trhy, které představují zhruba 16 evropského HDP, takže je to pro nás obrovská příležitost. A IMCO sestavuje zprávu z vlastní iniciativy o vývoji situace ve veřejných zakázkách. Mnoho důležitých partnerů má takové restriktivní praktiky pro zadávání veřejných zakázek. Je to v podstatě taková překážka pro obchod. Často se evropské společnosti vůbec nemohou zúčastnit tendru, anebo se jich mohou účastnit za méně příznivých podmínek než jejich místní konkurenti. Zatímco evropské trhy, co se týká státních zakázek, jsou jedněmi z nejotevřenějších na světě. A proto je důležité se podívat na to, jak funguje evropský vnitřní trh a zajistit, že náš trh bude plnit mezinárodní závazky, ale zároveň nebude umožňovat eh, nějaké zneužívání našeho společného trhu třetími zeměmi, a že obchod a zadávání veřejných zakázek bude probíhat v duchu reciprocity. Máme tady někoho, kdo... Máme tady někoho, která o tom měla mluvit? Takže paní zpravodajka si myslím si k tomu vezme slovo ze všeho nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Ano, mohu mluvit polsky. To, co právě sdělil předseda, bylo naprosto správné. Veřejné zakázky eh, mají veliký význam pro celou naši ekonomiku, hm, jak co se týče národní, ale i mezinárodní úrovně. A zcela správně jste poznamenal, že hm, veřejné zadávky, eh, veřejné eh, zakázky dělají 16 a HDP v Evropě. A Teď už jsme dosáhli velkých úspor. Pochopitelně ještě toho zbývá hodně na práci v této oblasti, protože vnitřní trh pro um, zadávání veřejných zakázek nám skýtá ještě další uh, široké možnosti, ale co se týče spolupráce na mezinárodní úrovni, tady je ještě také spousta práce před námi. A bohužel mám dojem, že naši mezinárodní partneři se na tuto věc nedívají tak jako my. Uh, protože ostatní země používají restriktivní praktiky v oblasti zadávání veřejných zakázek. A to eh, je vidět ještě silněji v dobách ekonomické a finanční krize. Co se týče ehm, vývozců, EU eh, e zůstává veliký ehm, potenciál ještě, který ale není žádným způsobem eh, využit ehm, případě těchto veřejných zakázek. Máme tady celou řadu diskriminačních praktik a proto e, říkám, že tento potenciál zůstává nevyužit a toto znamená veliký problém pro zvláště malé a střední podniky, protože malé a střední podniky mají obrovský inovační potenciál. A například by mohli dostávat veřejné zakázky se třetími zeměmi, kdyby nepodléhali těmto omezením a dohodám VTO, eh, která v současné době je revidována. Ehm, tady vidíme, že potřebujeme nová ustanovení, která eh, budou více odpovídat potřebám našich podniků. Bylo by užitečné, kdybychom eh, dosáhli nějaké dohody, v které, v které se budou účastnit všechny země, především ty země, které jsou členy VTO. Protože v současné době situace vypadá tak, že hlavně Eh, průmyslové rozvinuté země se mohou účastnit eh, těchto jednání z dlouhodobého hlediska. Eh, si myslím, že Evropská unie ale na to nahlíží podobně, že by mělo být tedy začleněno ještě více zemí. Tedy byla bych komisi velice vděčná, kdyby nám mohla sdělit, jak vypadá stav věci ehm, v případě těchto vyjednávání ehm, v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci VTO. A pak tady existují ještě bilaterální jednání s třetími zeměmi existuje je vyjednávání s Chile a s Mexikem, tedy tato dohoda existuje s těmito zeměmi a pak eh, také s CARIFORem podobná eh, dohoda. Eh, komise v tomto případě ohlásila, že budou vznikat nové dohody o volných zónách obchodu v rámci společné obchodní politiky a že tady i to bude mít dopad na veřejné zakázky. Já bych tedy ráda věděla od komise, se dozvěděla od komise, do jaké míry dohody, které byly teď vyjednány. Do jaké míry eh, tyto dohody ehm, budou zohledňovat i sociální aspekty nebo aspekty ochrany životního prostředí. A na závěr, dámy a pánové, bych eh, ještě ráda poskytla některé nějaké informace k tomuto stanovisku. Ehm, úplné stanovisko pravděpodobně dodám do 8. ledna, případně nejpozději 11. ledna, eh, pokud nedojde k dalším prodlevám. 27. ledna ehm, bude k dispozici úplná ehm, zpráva, o které se bude diskutovat. Lhuta pro předkládání eh, pozměňovacích náru je 29. leden a hlasování v našem výboru je naplánováno na 23. února. Tak tolik z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji, paní kolegyně. Rád bych teď požádal komisi, aby toto komentovala. Yes. Um, I'm Mr. Spiegel from, from, uh... Spiegel uh, z DG uh, uh, a pro oblast zadávání veřejných zakázek. Mm, já jsem tady byl, abych eh, sledoval eh, celou diskuzi a také zpráva z vlastní iniciativy, která v současné době je eh, připravována paní Rulin. A um, pokud jsme si vědomi, tak um, tato zpráva se bude velice koncentrovat na celou řadu otázek, které se uh, týkají um, vnitřního trhu, um, jako um, vůbec zadávání veřejných zakázek v rámci EU a um, zpravodaj pan Rüle oznámil, oznámila, že se bude soustředěvat na eh, dva základní právní problémy. Eh, zvláště se bude jednat o mm, veřejné eh, vztahy a Ehm, ehm, dále půjde o e, zavádění ehm, politických cílů, které jsou orientovány na Lisabonskou smlouvu v oblasti veřejných zakázek. Druhá otázka byla velice živě diskutována teď v řadě zemí a týká se otázek jako e, zelené veřejné zakázky nebo e, zakázky trvalé udržitelné, inovativní a podobně. Jsem tady, abych sledoval celou diskusi eh, k těmto otázkám a jsem eh, připraven poskytnout stanovisko komise eh, k tomuto tématu. Na neštěstí nejsem schopen poskytnout aktuální informaci o situaci, která se týká dohod s třetími zeměmi, protože tato otázka tuto, tuto zabývá jiná jednotka. Pokud vás ale bude zajímat tato aktuální informace, tak to mohu předat dál a můžeme se dále dohodnout. Já myslím, že to je bardzo Ano, já si myslím, že toto je velice e, dobrý e, návrh. Tedy pokud e, můžete mé otázky předat příslušným služebním místům, tak by bylo dobré, kdybychom dostali písemnou odpověď a s tím to by bylo velice spokojené. Děkuji. Yes, I agree there. No, souhlasím s tímto a hm, rád bych se zeptal komise, vy tady hovoříte o vnitřním trhu a o situaci v rámci veřejných zakázek v Evropské unii. Myslel jsem si, že jsme už dosáhli stádia, kdy tento trh je už dosti otevřený a my říkáme si, jak bychom ještě mohli otevřít více, jestli ho ještě vůbec můžeme otevřít. Vy jste tady mluvili o tom, že Mm, eh, eh, tady mm, mluvili jsme o tom, jaká je současná eh, situace, co se týče přístupu k veřejným zadáv, k zakázkám ze zemí mimo Evropskou unii. Obecně jak jste řekl, eh, naše trhy už jsou hodně otevřeny, eh, zvláště eh, co se týče zemí, které jsou členy dohody, dohody o veřejných zakázkách, ale jsou tady jiné třetí země a tam to závisí na jednotlivých členských státech, jak učiní rozhodnutí, jestli se otevřou ehm, tě, vůči těmto zakázkám, anebo ne. A komisa, komise si je vědoma toho, že tady už byly vedeny určité politické diskuse nedávno o účasti účasti čínských eh, podniků eh, na rekonstrukci na eh, některých stavbách nebo na některých místech v evropských zemích. Ale to je teďka stav věci, ale samozřejmě se tady diskutuje o rozšíření celého toho okruhu států na základě této zvláštní dohody, ale je mi, znovu musím říct, že je mi velice líto, že tady vás musím jako kolegu z C1 Um, Právě jsme navrhli, že možná na dalším zasedání um, by uh, se mohla příslušná osoba tomuto věnovat, mohla by se dostavit. Uh, pane Han, paní Handesaki, připravíme všechno tak, aby to bylo opravdu na programu. Chtěl jsem se ještě, ještě jednou omluvit. Um, uh, to bylo vzhledem k tomu, že já osobně se zabývám zprávou Ryle a protože tato zpráva, tak jak teď existuje, ta se opravdu velice soustředuje na vnitřní trh a otázky s ním spojené. Eh, takže ehm, já my určitě uděláme vše nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout informace, které, eh, o které si požádáte. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že to je něco, co určitě leží mnoha lidem tady v místnosti na srdci. A proto jsme požádali o toto a paní Handesaky určitě bude i nadále mít kontakt a zajistí, aby tady byli eh, příslušní zástupci na dalším mm, zasedání. Dobrá, ještě někdo by to chtěl komentovat? Ne? Takže můžeme přejít eh, k bodu programu číslo 8. Aktuální stav dohod o hospodářském eh, partnerství. Myslím si, že všichni jsme si vědomi toho, že situace mm, s AKP mm, a IPS, IPS AKT. Tady bych chtěl říct dva body, e, když tak podívám na své poznámky. E, jeden ze zpravodajů, který byl začleněn e, do té práce, to je David Martin. Ještě tady byli další zpravodajové, kteří se tohoto účastnili. A taky Daniel. ale chtěl jsem jasně vysvětlit, že si myslíme, že současné kolo agreement. It's an agreement on trade in... společenství Tady není, tak nedošlo k dalšímu velkému eh, vývoji v tomto kole eh, a je to eh, díky sekretariátu a také díky mně. My jsme skutečně tady s výborem pro rozvoj pracovali dlouho a ten měl na toto právo nebo kompenze. A je to nesmírně důležité, abychom měli tady dohodu v EPAS v jednom z šesti eh, bodů, o které diskutujeme. Eh, je to například skupina, která se zabývá spoluprací s karibskými zeměmi a parlament eh, s tímto souhlasil. Od roku 2004 se snažíme sledovat vyjednávání z EPA v různých regionech. Máme tady výbory, které jsou organizovány a také setkání s komisí, veřejná slyšení eh, s velvyslanci z nejrůznějších oblastí eh, a zástupci občanské společnosti. Je to takový, takový neustálý permanentní závazek tohoto eh, výboru a byl bych, rád bych teď požádal komise, zeptal se, jak vypadá stav věci v, tomto, v této dohodě o partnerství a jak vypadají vyjednávání o možné budoucnosti EPASu. Děkuji. Mr. Ronke. Yeah. Sorry. Thank you. Thank you. Um... Děkuji. komise eh, DG Development and Trade mm, tady eh, vypracovala takový mm, dokument eh, o stavu věce. Bylo to v říjnu 2009 a Rozumím tomu tak, že tento dokument byl dán k dispozici poslancům Evropského parlamentu a e, zjevně teď jsme, jsme tady na začátku prosince, takže bych se rád soustředil na ty otázky, které se nedávno pozměnily. A první e, to je v karibský kontext. Vy jste řekl, e, že tady je dohoda je to sáhla eh, eh, dohoda regionální, ale mm, podpis jedné země chybí a to je Haiti, eh, jedna z nejméně rozvinutých zemí v tomto regionu. A situace je taková, že Haiti teď se připravuje k podpisu, a to brzy. A je to výsledkem připravenosti přijmout Eh, tarifní adaptace, které jsme tady žádali a pak doufáme, že pokročíme v této věci a že potvrdíme tento pozitivní krok eh, na prvním kariforu. Ehm, ehm, a Toto zasedání by se mělo konat na začátku roku 2010. Ehm, má to být v termínu, který, o kterém bude teprve rozhodnuto. Další zprávy, které mám, které možná pro vás eh, nebudou novými zprávami. Fiji v eh, Pacifickém Pacifiku eh, se také rozhodlo, že podepíše. A to ehm, prozatímní IPA dohodu, ehm, tak jako Tady zase máme pozitivní vývoj, ale ještě s tím nebyl spojen žádný konkrétní termín a myslím si, že to je otázka praktického, praktických rozhodnutí. Ještě vám nemohu poskytnout podobné informace, které se týkají dalších chybějících podpisů. Eh, Východoafrická společenství Ghana, eh, Namibie, eh, Komorské ostrovy a Zambie. Jenom bych vás chtěl ujistit o tom, že i nadále budeme pokračovat s těmito zeměmi a budeme se snažit o to, aby jejich podpisy byly k dispozici v blízké budoucnosti. Pak tady máme EPA eh, vyjednávání, která ehm, pokračují, ehm, týkající se více zemí. Hlavně bych chtěl se zmínit o vyjednávání v západní Africe. Eh, ta jsou hodně poměrně pokročila, ale tady je jasné, že přesto, že tady všichni aktéři mají nejlepší úmysly, eh, tak eh, se propásla lhůta konce října a ehm, tady nebudeme finalizovat tyto dohody ještě do konce roku, ale doufáme, že eh, se nám podaří je dokončit opět na začátku roku 2010. Pane předsedo, vím, že už není mnoho času a Mm, proto tady skončím a jenom bych chtěl eh, říci, eh, že jsme si vědomi eh, popotřeby toto znovu oživit, diskutovat o těchto otázkách a nejenom na tomto fóru, ale také s aktéry, kteří jsou do toho začleněni a celá řada seminářů EPA už byla naplánována na rok 2010 v těch příslušných regionech a v AKT regionu. Mm, děkuji. Má někdo něco, Daniel? No. Ano, měl bych jenom jednu otázku a e, sice e, komisář de Gurt, když byl jmenován, e, tak e, ve dvou nebo třech novinách jsem četl komisář, že de Gurt, který se v minulosti velice intenzivně zajímal o otázku e, rozvojových zemí, e, a teď proto konečně se začal angažovat v oblasti EPA a trošičku vnesl pohyb do všech vyjednávání. E, Tady jenom cituju zhruba podle smyslu. E, Jeho předchůdkyně Ashton v této oblasti neudělala prý vůbec nic. To je konec citátu, jak jsem řekl, je to jenom tak hrubý smysl e, tohoto článku. A zajímalo by mě, jestli opravdu v průběhu posledního půl roku nebo roku v oblasti vyjednávání EPA, jestli se nic nestalo, protože dnes máme před sebou zprávu o tom, které země podepíší nebo které už podepsali, ale něco o aktuálním stavu vyjednávání, nějaké novinky, pokrok. Ehm, tady, myslím, pokud jsem to správně pochopil, sledoval, eh, tady jsme se o tom nic nového nedozvěděli. Existují nějaký nový stav, ehm, budou navázána nová jednání, ehm, budou některé nové dohody dokončeny, anebo budeme pomalu vyčkávat, až všechny eh, podpisy dorazí. David? David. Tak jako Daniel i já bych rád, aby EPI směrem s rozvojovými zeměmi byly podepisovány a projednávány, ale stávající strategie je podle mě dobrá. Zase nechci, abychom zbytečně povzbuzovali africké země, aby podepisovali tím, že jsme tady prošvihli ten termín. Měli bychom eh, dát možnost africkým vyjednávačům, aby rozšířili informaci o EPAch a o tom, eh, jak to funguje, dejme tomu, ke Karibiku. Dejme tomu, eh, Karl de Gaulle projednával toto fangole. Uh, On říkal, že záležitost EPA je obchodní a říkal, že až bude komisařem pro obchod, takže to bude řešit více, ale zase také naznačil, že nemá náspěch v této oblasti. No, pokud tady už nejsou žádné další dotazy, Eh, děkuji, pane předsedo. Mm, ano, jak už tady bylo řečeno, i já bych rád doplnil něco k tomu, co se dohrálo ve Rwandě v minulém týdnu. Tam jsme řešili právě otázku eh, EPA a AKT kolegů a co se týče mm, toho, že země jako je Rwanda, kde se odehrávalo tato schůze, tak Sadek to tam podepsal a my jsme se dostali do zvláštní situace, protože jsme byli v Sadek zemi, ale v zemi, která se nepřipojila k EPAM. Byly to pouze ty menší země, Lesoto, Svazijsko a Botswana a já si myslím, že později i Mozambik. A při zahájení zasedání Rasmussen říkal, že je pro nás těžké pokračovat, protože naše produkty lokálně nemůžou eh, bojovat s evropskými EPI musí být doprovázány různými opatřeními povzbuzující obchod z Evropy, tak aby bylo možné přistoupit na tyto nové úpravy. A naposledy, když jsem byl v Ženevě pro, na řídící výbor, tak tam byl kolega, kolegové z Namibie, tak si stěžovali, že co se týče a kolegyně tedy tvrdila, že můžeme najít trhy kde jsou evropské výrobky levnější než namibijské, eh, což je také mm, pochopitelně dopad exportních dotací. A já sám eh, jsem nebyl ohromen ředitelem Thompsonem za komisi. Ehm, protože e, neexistuje jasná strategie v komisi, toho se obávám. Bo, bohužel není jasno, co dělat e, s těmito dohodami. Ale já si myslím, že bychom měli jít třemi směry. Měli bychom posílit roli Evropského parlamentu a mít daleko silnější konzultační roli v mandátu Komise pro vyjednávání uh, Eh, těchto smluv a také bychom měli mít silnější hlas pro ty potřebné ratifikační eh, články. mělo bychom eh, asociovat v daleko ranějších fázích. Dále s AKT musíme projednávat ty strukturálnějším způsobem a tím mám na mysli nejenom uh, smlouvy jako takové, ale v kombinaci s různými dalšími kroky, jako je třeba zemědělská politika, expertní, exportní dotace, protože to by se mělo také dostat do tohoto balíčku. Uh, No a ve Rwandě jsme se bavili s celou řadou velvyslanců z AKT a z toho vyplynulo, že bychom měli také řešit otázku vyjednávání, komunikace s AKT, protože oni mají často za to, že EPI jsou věci, které se u nich vynucují, že to není něco, co je vzájemnou volbou a já si domnívám, že by to mohla být jedna z věcí, která by se měla řešit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku k paní komisařce Aštnové, když tady byla jednou na zasedání našeho výboru, tak jasně říká, že komise hodlá být flexibilnější, co se týká aplikace té klauzule nejvíce zvýhodněné země, aby se podpořil proces regionální integrace. Já bych tedy rád věděl, jak je to teď s tímto stanoviskem komise, co se týká těch EPA. Eh, e A potom, já jsem v Rwandě nebyl, ale pokud jsem to správně pochopil, tak eh, tam došlo k nějakému jasnému prohlášení ke Kodani a k důležitosti tohoto jednání a k důležitosti dohody k otázkám odlesňování a tak dále. Já bych tedy rád věděl, zda komise i nadále hodlá nějak otázky klimatu probírat v rámci vyjednávání EPA Všechno, co se týká liberalizace lesních produktů, transfery technologií, všechny tyto obchodní prvky, které mohou mít vliv na globální oteplování, případně eh, podporovat boj proti klimatickým změnám. Děkuji. Uh, Děkuji. No a než předám opět slovo komisi, tak já mám také několik poznámek. Eh, stručně jste se dotkl dohody CARIFORM. Můžete nám říct něco o stavu institucí, které tato smlouva etabluje? Protože tento výbor nezískal aktuální stav stav, eh, aktuální přehled situace. Proto se chci zeptat, jestli nám to můžete poskytnout v písemné podobě. A také k tomu, co říkal David ohledně africké situace. Může nám komise sdělit, zdali květen 2010 pro návrh sloučení těch třech odporných bloků, zdali tento termín je pro ně reálný. A slím, že to by pro tuto chvíli stačilo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem. Um, je to dost zajímavých dotaz, otázek, ale dám prostor panu Techochtovi. Jsou to politické záležitosti, které asi projednáte nejlépe s ním, než za úředníkem z odboru pro obchod. Ale doufám, eh, že ten materiál, který jsme tady dali k dispozici, alespoň odpovídá částečně na na ta obvinění, která vzešla údajně z tisku, eh, s tím, že pod paní Eštanovou se nic neděje. Já si myslím, že tam jsou určitá fakta, která dokazují opak. Zase je to diskuse, kterou byste měli podniknout nejspíše s ní nebo s tím, kteří budou o jejími nástupníky. Eh, otázka pana Dechochta. Eh, to určitě bude rád probírat ve svém slyšení a pochopitelně komise nějakým způsobem neobtěžuje a eh, evropské země nebo AKT země ve vyjednáváních. Já si myslím, že v tomto ohledu by se spíše jednalo o pokračování linie komisařky Eštnové. Co se týče připomínek k otázkám společného parlamentního schromáždění, ty má komise pod kontrolou. Myslíme si, že proces EPA zahrnuje opatření a mechanismy, které nám umožní řešit nekalou soutěž nebo jinak řečené rozdíly v konkurenceschopnosti máme opatření nebo plány, které by měly řešit takovéto rozdíly, což také platí pro dotovaný vývoz. To je věc, která je nám všem známá. To ovšem nesouvisí pouze se pou, Ty země, které zmiňujete, ani neuplatňují žádná opatření vyplývající z EPI, v tomto případě EPA nabízí vlastně nové fórum pro vzájemně uspokojivá řešení, ale není to situace, která by byla nebo vyvolána. Otázka, konkrétní otázka o flexibilitě. To, co zavedla komisařka Aštonová o doložce nejvyšších výhod v interregionálním rámci. Pochopitelně toto je nediskriminační doložka a není tam nic, co by stálo proti regionální integraci. Naopak, regiony, s kterými vyjednáváme, si ponechávají právo k sobě být vstřícnější než k EU. Čili nejedná se tady o žádný problém, no, co se týče regionální integrace a doložky nejvyšších výhod, ale jsou tam další věci na stole, které se řešit musí. Dále EPA nabízí fórum pro environmentální opatření, aspoň podle komise, obchodní partnerství s Kamerunem se právě týká především lesů, lesnictví a také environmentální produkty. V tomto harmonogramu jsou věci, které chce komise řešit, ale jak je známo, tak na tango musí být dva a to, do jaké míry se nám podaří to dostat v otázkách environmentálních, závisí do velké míry na našich partnerech. Dále jste se ptal na karibské AKT instituce. společné instituce My na tom um, pochopitelně pracujeme, abychom to stanovili na radě eh, v roce 2010. To bude také záviset na tom, jak budou mít čas a jak budou dostupní naši partneři. Ten materiál, který byl k dispozici na JPA, byl překonán tím background paper, materiálem, který jsme vám poskytli. Je to takový eh, detailnější materiál. Nicméně, hm, pokud byste preferovali jinou podobu, tak i to je možné, ale eh, tento materiál, na který se odkazuji, je vždy aktuálním přehledem situace. Pane předsedo, v neposlední řadě. Ještě, abych odpověděl na otázku eh, termínu květen 2010, zdali je reálný. K tomu se momentálně nemohu vyslovit. Víme, že v tomto regionu bylo v minulosti stanoveno opravdu hodně lhůt a hodně termínů, ale z technických důvodů skutečně musím odpověď zároveň odlož, za, prozatím odložit. No a když dám slovo Davidovi, zdá se, že je tady nějaký materiál k dispozici, ale my ho prostě asi nemáme. Můžete to přeposlat ještě jednou? Možná, že jsme to nikdy nedostali, nebo že se nám to jednoduše nedostalo. Takže pokud nám to zašlete, tak to můžeme ještě jednou distribuovat. Davide? Děkuji. Já jsem se ještě chtěla vrátit eh, k té klauzuli. To nebylo jen prohlášení, to je věc, která byla odsouhlasena eh, na plenárce jako součást eh, našich jednání o Careforum a EPA a týkalo se to spíše toho, aby ty země v rámci Carefora mohly mít preferenciální dohody se třetími zeměmi, aniž by nás žádali o to tež. Aniž by nám dávali stejné sazby. Šlo tam o to, že když si karibské země dohodnou něco se spojenými státy, tak proč by evropské země neměly dostat to též, protože k tomu máme klauzuly. Ale kdyby se dohodli třeba s africkými zeměmi, což by bylo dobré pro rozvoj, tak v takových situacích by neměla automaticky Evropa uplatnit tu svou klauzuli a říci, my chceme stejné sazby. A myslím si, že ještě příliš brzy nevíme, jak to bude aplikováno a proto o tom také mluvil Robert. Chceme mít monitorovací výbor, abychom byli pravidelně informováni o těchto zemích, abychom viděli, jak komise implementuje nejen tuto dohodu, ale i ostatní dohody, které jsme vyjednali v rámci Carrefoura. Well, thank you very much. Uh, uh... Já vám velmi děkuji. Ano, přesně o to tam jde aby Evropská unie nebyla diskriminována oproti našim velkým konkurentům. Ovšem v Africe žádné velké konkurenty nemáme, takže ta klauzule eh, v té EPA neplatí pro dohody mezi karibskými zeměmi a Afrikou. A doufám, že vás toto uklidní, protože tohle partnerství jsme nikdy pokryt nechtěli. Děkuji. Well, if there are no further questions on Nemáte ale žádné další otázky? Já jsem si jist, že to je téma, o kterém se bude i nadále diskutovat na tomto výboru. Jistě se o tom bude jednat i s novým komisařem pro obchod. A já bych vám tedy chtěl poděkovat a chtěl bych tady uvítat eh, Petra Báše tady na výboru. Děkujeme, že jste přišel mezi nás a děkuji, že jste počkal, než projednáme ty otázky EPA, protože to je strašně důležitá věc a spousta z nás má na to velice jasné názory. Takže ještě jednou děkuji komisi a teď přejdeme prosím k bodu 9. To je sedmá konference ministrů VTO, která proběhla v Ženevě. Bylo tam přes 300 delegátů, téměř 300 delegátů. Ne, promiňte, 3000 to je tedy rozdíl. Tři tisíce delegátů, kteří zastupovali 153 zemí. Samozřejmě se tam jednalo hlavně o multilaterálním obchodním systému, globální ekonomické krizi, která má zřejmě dopad na nás na všechny. A ministři měli také revidovat funkci VTO obnovit své závazky, co se týká silného multilaterálního obchodního systému. Kromě plenárky tam byly ještě dvě pracovní zasedání, revize aktivit VTO, včetně jednacího kola z Dauha, pracovní program, příspěvek VTO na hospodářskou obnovu. A já osobně jsem byl vždy toho názoru, že čím dříve se dokážeme nějak dohodnout v rámci VTO, tak tím větší možnosti má Evropská unie a ostatně i Afrika vypořádat se s globálními problémy, kterým teď čelíme ve finančním světě. Vždy jsem věřil ve volný trh a ve volné příležitosti, nicméně obchod si myslím, nám tímto způsobem organizován umožní se dříve dostat z hospodářské krize. My jsme byli součástí delegace Evropských společenství, setkali jsme se s Pascalem Lamy, s komisařkou Ashtonovou, s komisařkou Fisher Bull, se švédským ministrem obchodu a zorganizovali jsme takové velké zasedání pro řídící výbor parlamentu. E, právě k této konferenci setkali jsme se se zástupci evropských podniků, Setkali jsme se také s odbory eh, v Evropské unii a jak už jsem říkal, já věřím, že tam je velký potenciál, věřím, že tento výbor bude mít eh, velice důležitou roli v budoucnosti v těchto otázkách. A tady na výboru máme ostatně dlouhou tradici účasti na takovýchto zasedáních v Ženevě. Sedm členů parlamentu se účastnil zasedání. Vím, že Daniel je tady, ale v této chvíli bych dal slovo Petrovi, aby nám k tomu něco řekl. A příští bod jednání bude neveřejný. Thanks, Jared. Thanks very much for your kind words. Pane předseda, já vám děkuji za vaše laskavá slova. I pro mě a mé kolegy z Generálního ředitelství pro obchod je velkým potěšením moci se setkat se členy INTA, se z poslance Evropského parlamentu. Čas od času já jsem se eh, měl to potěšení setkat eh, se členy vaší delegace a měli jsme velmi zajímavou diskuzi tam na místě. Snažili jsme se otevřeně si projednat výsledky té konference. Myslím, že třeba říci, že bylo dobré, že ta konference proběhla. Není to konference, které bychom tady původně bývali dávali přednost. Původně by bývalo bylo mnohem lepší, jak jste také říkal, pane předsedo, aby tato konference přijala důležitá rozhodnutí o pokroku jednacího kola v Dauha. Bohužel tomu tak nebylo. Když jsme se o to naposledy vážně pokusili v červenci v roce 2008, tak se to nepodařilo a od té doby ta jednání tak trochu skomírají. A i v této fázi je poněkud těžké něco předpovídat, co se týká uzavření jednacího kola z Dauha. Jak asi víte, G20 se v září setkala v Pittsburghu a potvrdila jako náš cíl uzavřít to jednací kolo do roku 2010. Dělá to starost všem. Všichni k tomu mluvili. Ale nebylo přijato žádné jasné rozhodnutí, nebylo to možné a proto to nebylo zařazeno na pořad jednání konference. Nicméně jak jsem říkal, měli jsme neformální prohlášení, prohlášení některých národních delegací, kde se o tom mluvilo a bylo jasné, že velká většina členů VTO si přeje, aby to jednací kolo z Dauha bylo rychle uzavřeno. A aby bylo uzavřeno na základě výsledků, kterých jsme dosáhli. To znamená, nechtějí už znovu otevírat ty zásadní otázky. Ale nechat to tak, jak jsme dohodli za posledních sedm let. Je jasné, že některé velké země, někteří velcí obchodní partneři ještě nejsou připraveni na ten závěr, obzvláště Spojené státy by si přáli různá bilaterální jednání, která by ještě vyjasnila, jaké ústupky mohou očekávat. Nicméně lze také říci, že spousta dalších členů VTO nemohla v červenci roce 2008 nebo od té doby podpořit ten rámec, který tam byl nastolen. Práce odborníků pokračuje. Nedávno jsme měli neformální zasedání ministrů obchodu v Dili v září probíhají i další jednání a budeme mít podobné zasedání, které se bude organizovat v příštích týdnech, za dva týdny tedy. A možná budeme mít ještě další jednání někdy začátkem příštího roku. Všichni souhlasí s tím, že je třeba uzavřít ta jednání do roku 2010, že je třeba přijmout ta důležitá rámcová rozhodnutí a to během prvního čtvrtletí roku 2010. Takže generální ředitel Lamy hodlá zorganizovat celou řadu zasedání s tím, že by nějaká důležitá událost mohla proběhnout už někdy v březnu. Každopádně se hodláme angažovat, eh, aby vyjednávací kolo z Dauha bylo úspěšné. Obchod sice není součástí jednání o současné globální krizi, nicméně je to jeden ze způsobů, který by mohl znovu nastartovat hospodářskou obnovu, růst. Takže doufáme, že získáme politickou podporu, o které se mluvilo na jednáních v minulých měsících, a že ta politická podpora povede k nějakým jasným činům v Evropské unii. Možná by vás zajímalo, o čem eh, se na tom ministerském zasedání jednalo. Konference ministrů se soustředila na otázky, které možná vypadají méně závažně, nicméně přesto jsou docela důležitá. Například, jak využít ten důležitý nástroj VTO pro řešení současných potíží. A zatímco čekáme na uzavření jednacího kola z Dauha, tak je tady ještě obava, z velkých chyb, které byly učiněny při liberalizaci ve 30. letech, kdy už tak špatná hospodářská situace byla změněna na naprostou krizi rozhodnutím eh, zavedení dalších sazeb po celém trhu, dalších daní. A vypadá to, že zatím si všichni toto uvědomujeme, že jsme se z toho poučili. Alespoň největší obchodní partneři se z toho poučili, kromě některých velkých zemí, jako je Rusko nebo země jako Argentina. Ale většina ostatních členů VTO se zdržela, eh, nepřijala žádná velká opatření proti volnému obchodu VTO má k tomu dobrý nástroj, mají takový monitorovací mechanismus, který zaručuje, mechani- který zaručuje transparentnost těchto opatření a možnost eh, prodiskutovat opatření, která jsou přijímána v jednotlivých členských státech. A v neposlední řadě ty monitorovací aktivity VTO jsou dobrým základem pro diskuze G20 a dalších mezinárodních for, diskuze o tom závazku nic nečinit, který přijali členové G20. Takže z tohoto hlediska ta ministerská konference sehrála důležitou roli tím, že podpořila ten monitorovací mechanismus a zdůraznila nutnost toho, aby členové VTO podávali detailní informace o jednotlivých opatřeních, která přijímají. Jednalo se o dalších záležitostech v rámci VTO, kde se dosáhlo nějakého pokroku nebo kde je třeba ještě zapracovat, eh, jednak eh, na posílení mechanismu pro revizi obchodních politik. To je mechanismus, který umožňuje členům VTO se dívat eh, na obchodní politiky ostatních a hodnotit je na základě studií, které provádí sekretariát VTO. Potom probíhaly také diskuze o posilování transparentnosti. To je zase otázka, kterou Evropská unie plně podporuje. Evropská unie má velice transparentní systém vytváření politik a jejich implementace a doufáme, že ostatní členové VTO dosáhnou podobné úrovně transparentnosti jako my. Potom se diskutovalo také o roli regionálních obchodních dohod, preferenčních dohod a toho, jak by mohly být eh, nastaveny, aby podporovali multilaterální liberalizaci a nepodrývali. Takže v zásadě to byla užitečná konference. Nemluvilo se tam o žádných eh, velice důležitých tématech, která jsme chtěli projednat, tak která doufám projednáme v blízké budoucnosti. Ale přesto bylo dobré mít ministerskou konferenci se členy VTO. A bylo by škoda čekat na tu ministerskou konferenci, která se bude zabývat otázkami DDA. Děkuji. Petře, já jsem rád, že jste přišel mezi nás. Vím, že ty a David jste velmi hodlivými členy tohoto výboru a vaše přítomnost tady je pro nás velmi důležitá. Já vím, že Daniel se účastnil toho ministerského zasedání, možná k tomu budete chtít něco říci, ale nejdříve pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se nemohla účastnit toho ministerského zasedání, protože delegace měla sedm členů maximum, takže já už jsem se zúčastnit nemohl, naše skupina už tam byla. Bylo mi to strašně líto, vzhledem k tomu, co teď slyším o tom jednání. A upřímně řečeno, přečíst si jen schrnutí předsedy, které jsme dostali, tak to vypadá, že se tam mluvilo víceméně o všem, nedohodlo se víceméně nic a to shrnutí je zhruba stejně kvalitní a stejné povahy jako ta konference. Takové nejasné a hrozně zmatené a rozředěné. Takže, jestli dovolíte, v tom shrnutí předsedy se v podstatě říká, že došlo k dohodě na tom neotvírat už znovu některé body, které byly dohodnuty ale nám se zdá, že to není stanovisko pana Kirka, amerického vyjednavatele, takže mohli byste toto vysvětlit? A potom vy sám s velkým nadšením nás zvete na příští konferenci, až se uzavře toto a aby se uzavřelo jednací kolo z Dauha. Podívejte se, já jsem doufal, že Francie vyhraje pohár, ale myslíte si, že je možné tento cyklus skutečně uzavřít? Myslíte si vy sám, že máme nějaké nové výzvy v mezinárodním obchodu, finanční krizi, hospodářskou krizi. Vidíte, že tady máme další výzvy environmentální i sociální a vypadá to, že ty výzvy, které se také vážou na uzavření jiných eh, druhů obchodních dohod, eh, různých eh, bilaterálních a regionálních dohod, tak myslíte si, že je možné ještě v rámci jednacího kola z Dauha toto nějak vyřešit, anebo je možná teď čas, aby Evropa se nad tím zamyslela a pokud nechceme přímo reformovat VTO, jestli by nestálo za to vytvořit nějakou novou agendu pro jednání v rámci VTO a tak trochu aktualizovat ta jednání, respektive ta multilaterální obchodní jednání prostě zasadit do dnešního kontextu. Děkuji. Uh, thank you, Janek. Děkuji, Janeku. Pan Tvor. Já, ano, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, jako člen frakce ALDE jsem měl možnost uh, účastnit se této delegace. Nejprve bych rád uh, řekl, že jsme tímto měli možnost oslavit Lisabonský den, tak říkajíc, tedy první den, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. A měl jsem dojem, že přesně Mm, to bylo zaregistrováno ve VTO, že eh, Evropský parlament eh, v této fázi je spolurozhodujícím aktérem eh, v legislativě, ale naskýtá se tady další otázka. Do jaké míry můžeme rovnoceně jednat s radou a jak můžeme být rovnoměrně zastoupeni na této konferenci, když se podíváme na členské státy VTO. Tady existuje určitý náskok informační, zatímco my jsme často odkázáni na informace, které má poskytnout komise. Já jsem za domácí úkol ehm, přivezl takovou otázku sebou, jak bychom mohli tady jednat na stejné rovině a myslím si, mm, že bychom o těchto věcech měli intenzivně s komisí hovořit. Eh, druhý dojem, který tady vznikl, to bylo stanovisko komisařky Marian fischer boll eh, která eh, znovu jasně eh, řekla, že tady existuje nebezpečí, že kolo Doha se nedojde k nějakému ukončení a že tady je i nadále otázka, jestli je dostatek politické vůle. A je tady něco, o čem už tady někdo mluvil a i ehm, ve sdělení předsedy to bylo řečeno. Jsou tady kritické, byly tady kritické hlasy na této konferenci, například Spojené státy státy americké, ale možná také kritické hlasy jiných států. A zástupce USA požadoval, aby eh, rozvojové země přišly ještě s větší nabídkou. Což znamená, že tady eh, jsme před otázkou, jestli se v příštích třech, čtyřech měsících podaří dostat eh, pohyb do vyjednávání Doha. Teď bychom mohli říct, no jo, to všecko nevíde, tak se hezky jenom sedneme a budeme vyčkávat, protože všecko je stejně ztraceno. Já si myslím, že to je špatné, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že my jako parlament bychom měli přispět svým důležitým dílem k tomu, aby eh, tato, toto kolo Doha se dostalo do chodu, aby tady byl dostatek politické vůle, mm, eh, protože eh, to stojí za to se tady zapotit a pokusit se o to, protože mm, tady ve výboru, pokud jsem správně informován, o, mm, byli jsme, vždycky jsme byli přesvědčeni o tom, že multilaterální dohody jsou lepší než bilaterální. To znamená, Zase otázka, jestli EU by nemohla mít takovou funkci mostu mezi USA a rozvojovými zeměmi, jestli bychom přeci jen neměli s komisí znovu navázat kontakty a hovořit s ní o tom, jestli Evropská unie by s návrhy, které máme teď na stole, nebo s novými návrhy, nebo za rámec těchto návrhů, jestli by se neměla učinit nějaká opatření pro to, aby USA a ostatní partnery se dostali do pohybu a abychom v roce 2010 opravdu dosáhli ukončení těchto dohod. Já si myslím, že bychom bychom se o tom v každém případě měli eh, pokusit a ne, jak říkal kolega Žado, eh, teď eh, toto kolo Doha už považovat za ztracené. To by podle mě bylo špatné. You, Michael. Sure. Děkuji, Michael. Ehm, tak nevím, jak to bude v USA. Já si nemyslím, že to bude jednoduchá věc. Daniel? Yeah. Děkuji, vážení kolegové. Také jsem měl to potěšení být u toho v Ženevě, ale spoň v rámci Doha eh, se asi nedost, se nepokročili moc, ale chtěl bych ještě doplnit to, co říkal kolega Toeber a co tak skvěle popsal. Přeci jen bych ale z toho rád vyvodil první závěr. A sice si velice dobře ještě vzpomínám na své, svou první cestu VTO, tam jsme se setkali v Hongkongu. A v Hongkongu mm, to e, nebyly jenom dva dny, ale strávili jsme tam celý týden. Pamatuji si ještě velice dobře na to, jak jsme denně e, Eh, tady měli briefing s Evropskou komisí a byli jsme informováni o aktuálním stavu eh, situace a vím, že ty briefingy byly tak žádané, že kolegové z národních parlamentů, eh, dokonce národní ministři a státní tajemníci nás se ptali z Evropského parlamentu a ptali se Evropské komise, jestli se mohou zúčastnit těchto briefingů, aby byli informováni, tak říkajíc, z první ruky. Takže my jsme v roce 2005 už měli tyto informace a o ty se můžeme dnes, myslím, opřít, ale myslím si, že bychom se měli o toto snažit nejenom, abychom dostali legitim, jako legitimní informace eh, pro parlament, ale měli bychom se vrátit k tomuto stavu, eh, kdy jsme vedli takovéto rozhovory a kdy jsme sledovali a rozpracovávali nové strategie. Velice si dobře pamatuji na to, jak jsme v Hongkongu vedli rozhovory mezi komisí a parlamentem tématem. Určitě tam byla různá stanoviska v různých detailních otázkách, to je taky dobře, ale tam, kde jsme měli společná stanoviska a sledovali jsme společné cíle, jsme měli možnost v rozhovorech, některých se účastnili poslanci a kolegové z ostatních států, Měli jsme mnoho příležitostí, jak hovořit se zástupci nevládních organizací nebo zástupci podniků, svazů, Ehm, tak jsme mluvili o různých stanoviscích, eh, byly to eh, různé toky informací a já si myslím, že i pro evropskou informaci, která eh, teď Lisabonskou smlouvou bude hodně charakterizována, bylo by to dobré pro budoucí rozhovory s VTO, kdybychom alespoň v těch bodech, kdy máme dohodu mezi komisí a parlamentem, kdybychom rozpracovali strategii, jak tyto body společně posunout ku předu. A myslím si, že bychom do příštích rozhovorů s VTO měli přemýšlet o těchto otázkách, jak my jako komise a parlament bychom v těchto bodech mohli pokročit pokročit. Jenom tedy v těch bodech, kde jsme skutečně stejného názoru přemýšlet, jak postupovat ku předu. Myslím si, že to je akutní věc a myslím si, že v Ženevě eh, jak komise, ehm, ehm, ale určitě, musím říct kriticky, eh, i ze strany parlamentu to neprobíhalo ideálně. Ano, pokud už se k tomu nikdo nehlásí, tak bych chtěl poukázat na to, co říkal Daniel. Já, já jsem eh, také byl v Hongkongu, měli jsme tam osm různých briefingů, nejenom DG Trade, ale také DG zemědělství. Byla tam paní komisařka Fisher Bowl, která se, se účastnila těchto setkání a bylo to pro nás velice užitečné. Ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal Janek a Michael. Um, a sice to byla eh, situace v USA, eh, když Eh, David se zmiňoval o některých problémech, které existují. Eh, v USA já jsem měl eh, setkání s velvyslancem a s ostatními zástupci. Převládá tady pocit dosti silný, že USA v současné době má celou řadu problémů v rámci Eh, i tedy interně zemědělská lobby se ještě zvětšila eh, v Spojených státech. Eh, Peter Mendelssohn, když býval komisařem, tak se pokusil prolomit tuto situaci v rámci diskuzi o zemědělství. A teď je otázka, jestli se to vrátilo zpět, jestli američané jsou více uzavření, jestli jsou protekcionističtější vlastní zemědělství. Tady jsme už ztratili iniciativu na tomto poli. Uh, děkuji za tyto otázky a e, komentáře. E, děkuji za pozitivní e, komentáře ke spolupráci mezi Evropským parlamentem a komisí. Určitě uděláme všechno, co je v našich silách, abychom to takto um, udrželi i v rámci nové komise. Myslím si, že většina příspěvků sleduje jedno společné téma, tedy společná linie. Za prvé, jestli bychom měli stále věřit Doha a pokud ano, tak eh, co by se mělo udělat v tomto. Za prvé eh, si myslím, že prostě nemáme žádnou jinou volbu, než ehm, pokračovat ku předu z toho. Jsem si vědom toho, že ehm, po těchto falešných alarmech ehm, by to mm, tady možná je trošku menší věrohodnost Ehm, už to bylo mnohokrát hm, zmíněno, ale hm, teď jdeme do konečné fáze, a, hm, ale minule v červenci, jak jsem řekl, tomu tak ještě nebylo. Mohl bych vám poskytnout, dát takovou historickou útěchu, historii eh, GATU a z VTO, pokud eh, si správně vzpomínám, eh, tak nebylo jediné kolo, které by bylo ukončeno včas, jak podle původního plánu. Ale ani žádná kolo takto neselhalo, e, takže doufejme, že Doha nebude výjimkou. A další taková historická paralela. Um, Uruguay. Uruguay Tady eh, roce 86 až 94 byla vyjednávání v té době eh, VTA a KAT eh, měli 120 členů a mám 153 členů ve VTO a to obsahuje, to je taková mnohem širší výběr eh, zemí a daleko širší vzorec eh, jednotlivých zájmů a je to vůbec organizace, která i nadále pokračuje na základě eh, koncensu. Jinými slovy to znamená, že i nejmenší člen TO může mít veto, podat veto, Dovedete si představit, jak na nejvýš je to obtížné se tady dopracovat ke kompromisu mezi těmito zeměmi, které sahají od nejchudších a nejméně rozvinutých zemí až po eh, země nejbohatší. Ehm, a ehm, to je důvodem tohoto zdržení. Ehm, já stále mm, jsem optimistický a věřím, že je to reálné a doufejme, že je to realizovatelné v dohledné budoucnosti. Zmínili jste se o tom, eh, že David, David Sullivan to také říkal v dřívějších diskusích v tomto výboru, hovořil o klíčové roli Spojených států. Jak víte, tak v červenci 2008, když jsme e, se zdálo, že jsme byli na pokraji průlomu, tak došlo k velkým problémům mezi Spojenými státy na jedné straně a Indii a Číně na straně druhé v oblasti e, zemědělství. Zemědělství bylo přímým důsledkem důvodem toho, že byly Ehm, přerušeny tyto vyjednávání. Ehm, teď máme novou americkou administrativu, eh, která je eh, v úřadě, která se daleko více zajímá a je ochotná spolupracovat s ostatními zeměmi. Je daleko více multilaterálně zaměřena než, její, ehm, než dřívější administrativa a doufáme, eh, že se bude zajímat o mezinárodní spolupráci a že se to také ukáže v oblasti obchodu. Ovšem, je tady Eh, jedna skutečnost, jak jste správně zmínili, že to vypadá tak, že v prvním roce úřadu prezidenta Obamy on má asi akutnější priority eh, reforma, klimatická agenda, a, Kodaň a dosud nebyl schopen vyvinout eh, nezbytné úsilí a eh, soustředit se mm, politicky na eh, vyjednávání Doha. Fakt je, a teď se dostávám k otázce předsedy v USA, je velký, a velmi skeptická nálada, co se týče kola Doha, alespoň um, je to tedy založeno na tom, čeho bylo dosaženo dosud. Ehm, americké podniky a to není jenom zemědělská oblast, ale je to také průmyslové odvětví a do e, jisté míry to platí také pro sektor služeb, ale mm, mm, průmyslový, průmysl a zemědělství, tyto sektory si myslí, že mm, Ehm, dali příliš mnoho, ostatní sektory příliš ehm, málo. Tady v současných, eh, v současných podmínkách ehm, eh, USA spíše hledá cesty, eh, jak toto napravit a podívat se na to, jak získat další přístup k dodatečným trhům. Jsou tady tři hlavní cílové země, a sice Čína, Indie a Brazílie. To jsou tři velké eh, nově se eh, vynořující eh, ekonomiky, které jsou v popředí zájmu USA, ehm, co se týče průmyslové výroby, ale také zemědělství. A vedou neustále konzultace, bilaterální konzultace mezi USA a o němi třemi zeměmi. A ehm, je tady určitý pokrok, kterého bylo dosaženo, jak víme, i když to ještě nebyl průlom. Jestli by Evropská unie mohla hrát roli jakéhosi mostu, myslím si, jak už říkal eh, náš předseda, pokoušeli jsme se o to, a vlastně jsme to už eh, udělali v průběhu červencové eh, dohody, zvláště v oblasti zemědělství jsme se snažili nalézt kompromis pro nejproblematičtější um, otázky a to je zvláštní mechanismus um, pojistek, který má být aplikován uh, rozvojovými zeměmi, ale v této fázi mm, uh, jsou tady nové uh, názory. Spojené státy si Myslí, že nově vznikající ekonomiky by měly eh, dávat více do, více do nového přístupu k trhům, aniž by USA více platili, ale je tady řada nově se rozvíjejících zemí, eh, jako například Argentina nebo Jižní Afrika. Tyto země si myslí, že už eh, dali příliš mnoho a i současná dohoda pro ně není přijatelná. Je to na nejvíc obtížné pro EU se tady pokusit hrát roli Mm, jakéhosi prostředníka mm, a e, nalézt kompromis e, mezi těmito stanovisky. I nadále e, se o to budeme snažit a EU byla takovou hybnou silou mm, v celém tomto procesu, který se už uskutečnil v minulém období, ale můj osobní náhled je, že situace se změní až USA a její administrativa, osobně prezident, budou schopni Ehm, se plně opřít ehm, ehm, do této věci a nalézt a pokročit ku předu a myslím, eh, že se tak i ostatní členové eh, VTO budou více na toto soustředit a doufáme, že tento okamžik už není tak daleko. Pan Žador eh, položil otázku, zdali by EU mohla navrhnout další agendu, zdali by mohla VTO eh, navrhnout, aby se, aby se to obrátilo v jiném směru. Já si nemyslím, že je to možné, ani co do podstaty věci, ani z politického hlediska to není možné. Za prvé, nikdo není ochoten jen tak eh, se vzdát doha eh, přes veškeré pochyby mm, já jsem mm, neslyšel nikoho na ministerské konferenci nebo na jiných fórech, že by, kdyby bylo řečeno, že bychom měli zastavit eh, mm, kolo Doha a že bychom eh, s tím neměli pokračovat. Takže si nemyslím, že by si někdo přál eh, no, učinit toto nepopulární opatření. Ale co je více důležité, to tady jde o podstatu, liberalizace obchodu, liberalizace výrobků a z služeb, mm, to všechno je klíčovou záležitostí VTO pokud um, nebudeme schopni učinit pokrok v tomto směru, tak um, pak je otázkou, co jiného by VTO, k uh, čemu by bylo užitečné. Jsem si vědom toho, že je tady řada jiných aspektů, o kterých bylo dříve diskutováno. A Dokonce to jich už bylo na jejich programu, například když se mluvilo o investicích, nebo se mluvilo o veřejných zakázkách vládních, nebo o otázkách spojených s životním prostředí, nebo otázky spojené s trhem práce. Ale rozvojové země Eh, ty jsou přesvědčeny o tom, eh, že eh, VTO by se měla soustředovat na jádro své práce, to znamená na pomoci liberalizaci obchodu v oblasti služeb, zboží a Evropská unie by eh, ruku v ruce mohla rozvíjet eh, další ehm, pravidla ustanovení. A já si nemyslím, že tady ehm, je nějaká reálná politická ehm, možnost vrátit pozornost rozvojových eh, zemí a že by se to mělo zcela obrátit. Tedy když to zhrnu, já upřímně řečeno nevidím žádnou jinou alternativu, než pokračovat dál pokračovat eh, s vyjednáváním Doha a pokusit se udělat, co bude v našich silách, abychom eh, se dopracovali k úspěchu a ukončili eh, Doha. A také další věc je tady pokrok ehm, preferenčních dohod, ehm, to ehm, v případě EU, ale také ostatní členové VTO Možná to bude eh, užitečné v omezeném, eh, omezeně, ale určitě to není úplně optimální, když to srovnáme s multilaterální eh, liberalizací. A poslední bod, který tady byl nadnesen, dobrá spolupráce s, mezi parlamentem a komisí. Jak víte, tak teď máme dočasného komisaře v osobě, alespoň na prozatím, je to paní Benita Ferrer-Waldner, která působí jako komisařka pro obchod do um, konce působnosti současné um, komise a um, pak je tady kandidát um, komisaře, to je Monsieur de Gouft. a Těšíme se na to, až bude jeho jmenace potvrzena a jsem e, si jist, stejně tak, jako to bylo v případě jeho předchůdce, eh, tak doufám, že eh, začne dále pracovat na a pokračovat v dobrých vztazích s Evropským parlamentem. A eh, hlavně za podmínek Lisabonské smlouvy, protože tady je celá řada oblastí, které jsou stejně tak důležité. Mezitím pochopitelně budeme dělat, co je v našich silách, jakožto představitelé DG pro obchod, abychom vás průběžně informovali a poskytli odpovědi na jakékoliv otázky z vaší strany. Eh, děkuji ti mnohokrát. Já jenom k tomu, co říkal o Spojených státech. Pochopitelně padlo tady něco o vyjednávání. Dobrý vyjednávač vždy říká, že poskytuje příliš mnoho, protože to zažené do kouta jeho protějšek. Já když jsem byl ve Spojených státech za farmářský svaz ve Spojeném království, tak pochopitelně tam vstoupili velice pozdě u, u, v Uruguayi a e, my jsme byli e, zaskočeni tím Blair House doho- agreement Blair House dohodou a s Tony Blairem to vlastně nemá vůbec nic společného. Děkuji mnohokrát. Další čas zasedání je in kamera, prosím. Eh, členy, aby zůstali, vzhledem k tomu, že to uzavřené jednání, abych tady chtěl vidět koordinátory, poslance, zástupci politických frakcí, právní služba a ostatní bych poprosil, aby upustili místnost. Děkuji. Eh, no a mezi tím bych pouze uvedl, že velvyslanec USA byl potvrzen uh, ve své pozici a bylo by dobré, kdyby náš sekretariat ho, kdyby náš sekretariat ho pozval mezi nás. Další věc. Na začátku příštího roku navštívíme Brazílii a možná by bylo dobré také pozvat brazilského velvyslance na zasedání našeho výboru, takže tolik jenom takové to připomínky z mé strany.